odborníci jsme v Tunisku také byli konfrontováni s pro nás novou situací. Byli, museli jsme se zorientovat ve veškeré v celé problematice, ale myslím, že se nám to nakonec dobře podařilo. A nyní na závěr. Chci říci, že Evropská nadace pro profesní vzdělávání je malou strukturou, ale sehrává velmi důležitou úlohu v oblasti poradenství, které poskytujeme našim partnerským zemím. E, po celá léta, kdy funguje, jsme nazbírali mnoho zkušeností odborných informací a jsme nezávislí na našich sponzorech. Můžeme tedy poskytovat své informace například komisi, která potom financuje podpůrné programy, ale jak jsem již říkal, jsme nezávislí na Světové bance a na dalších sponzorech a tímto má naše nadace důležité místo, které vděčíme, za které vděčíme našim odborným zkušenostem. A dále bych chtěla říci, že bylo dobré, že jsme v roce 2008 eh, opustili naši koncepci pouze profesního vzdělávání, ale že jsme to celé otevřeli směrem lidský kapitál, podnikání. Protože vzdělání, které nevede k pracovnímu místu, je z kulturního hlediska velice hezká záležitost, ale žít z něj nikdo nemůže. Děkuji, předsedkyně. A nyní bych poprosila dalšího kolegu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dovolte mi vyjasnit to, co jste o mě na začátku říkala. Vy jste řekla, že jsem byl nahrazen. Já doufám, že to nebude matoucí pro členy výboru. Možná by si mohli myslet, že jsem nepracoval efektivně, nebo že jsem byl nahrazen z jiných podobných důvodů. Pravdou je, jak víte, paní předsedkyně, já jsem nepřijal tu velice generózní nabídku na obnovení, obnovení mého mandátu a to z různých důvodů. Já vás nechci unavovat sáhodlouhou zprávou já jsem v podstatě vypracoval velice stručnou zprávu na závěr funkčního období, která je pouze tři stránky dlouhá a jak doufám byla dána k dispozici členům vašeho výboru. Eh, dovolte mi říci, že pro mne je, abych tak řekl, nejdůležitější eh, styčný bod s nadací ETF se odehrál v posledním roce mého funkčního období, pokud jde o externí evaluaci této organizace. Samozřejmě externích evaluací proběhlo mnoho v minulosti, ale tato konkrétní byla velice důležitá vzhledem ke svému načasování, k načasování mandátu celé této organizace, která se vlastně změnila eh, před třemi lety, jak víte, a to byla změna dosti závažná a bylo to důležité také vzhledem ke kontextu, pokud jde o intervence naší organizace v regionu Severní Afriky. Jak víte, v Severní Africe došlo k radikální změně politického nastavení a eh, pokud dovolíte, přešel bych rovnou k závěru mé zprávy. Nedávný vývoj v oblasti Jižního středozemí představuje obrovskou výzvu pro ET a vzhledem ke kapacitě adaptovat se na nový kontext. Ovšem tato výzva představuje rovněž obrovskou příležitost pro ETF pro získání více vlivu a více prominence v daném regionu. Jsme přesvědčeni, že načasování této externí evaluace bylo velice prospěšné pro ETF a provádění jejího mandátu, pokud jde o využití oblastí externích vztahů, zejména pokud jde o styk se zeměmi Severní Afriky. Jediný cíl ETF, který tato evaluace nemohla důvěryhodně měřit, je vytváření kapacit pro odborné školení a politiky a provádění reform. Toto ovšem zároveň je naprosto nejdůležitější bod pro arabské země, které procházejí e, přechodem směrem k demokratickým režimům. Socioekonomické nezaměstnosti mladých nebo přizpůsobení nabídky odborného školení podle potřeb pracovního trhu nebo obecně rozvojům lidského kapitálu by potřebovaly extenzivní a vysoce efektivní technickou asistenci, která by nám dala možnost vyprodukovat krátkodobé rozumné výsledky. E, možnost aktivity ETF jakožto mezinárodního dárce jsou nyní široce otevřeny a představují velikou výzvu pro přizpůsobení se novému plánování a příslušnému programu pro země Severní Afriky. Nakonec e, obecně se e, předpokládá, že žádné hodnocení není dokonalé. Spolehlivost a validita a problémy s nimi jsou vždy přítomny do větší či menší míry v závislosti na metodologii a výzkumných nástrojích používaných pro sběr dat. Toto hodnocení není výjimkou. Ovšem, hodnocení, jak interní, tak externí, bývají e, velice hodnotným nástrojem, zejména v tomto velice důležitém kontextu ETF. E, nejspíše jako diagnostické nástroje, které povedou k diagnostice pro zlepšení této nadace ve všech směrech jejich operací, ale zejména pokud jde o její efektivitu a relevantnost vůči potřebám příjemců. V tomto smyslu považujeme za důležité, aby tato organizace a vztahy mezi interními a externími hodnoceními byly i nadále zachovány a aby došlo k bezešvému přechodu do budoucna. Děkuji vám za slovo, paní předsedkyně. Děkuji, prosím. Eh, slovo dostává paní Chartier. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji, že jste uspořádala tuto výměnu názorů o ETF. Eh, já mám stále několik otázek o několika různých bodech. Dostali jsme Eh, ten dokument, pánové, a vyslechli jsme vaše připomínky a mě zde stále vyvstává několik otazníků, nemohu si pomoci. Beru na vědomí vaši snahu propagovat lidský kapitál a odbornost, kterou jste vytvořili, aby se podpořili systémy školení a odborného školení a všem, jak říkám, je zde celá řada nevyjasněných věcí. Jednak Slyšeli jsme o té strategii, ale já chci vědět, co konkrétně tím myslíte, jaké konkrétně rady byste dali v těch sektorech, ve kterých pracujete. Jak můžeme předpokládat budoucí vývoj, protože když uděláme pouze jakýsi statický snímek stavu rozvoje, kde jsme nebo kde chceme být za nějakých těch 8 eh, let v roce 2020, tak jak chceme připravit obrovské počty mladých lidí v zemích, se kterými pracujeme a zároveň eh, vzhledem k tomu, že si uvědomujeme, že budeme muset čelit obrovskému nárůstu co do požadovaného penza znalostí. Jaké konkrétní rady byste dali v oblasti reform sektoru školství a vzdělávání? Zmínili jste arabské jaro a revoluce, které s ním souvisejí, ale já se chci zeptat podle vašeho názoru, co bychom měli udělat my ve věci určité reformy vzdělávacího školicího systému. Jak můžeme pokrýt očekávání těchto lidí? Jak můžeme vybudovávat vztahy mezi Evropou a populací sousedících zemí? A za třetí, tedy třetí dotaz, mi ještě dovolte. Eh, co si myslíte, že se má udělat, aby se posílilo propojení mezi vzděláváním a prací? Pokud mi odpovíte na toto, pánové, budu vám velice vděčná. Děkuji vám. Děkuji. Eh, slovo má pan Serkas. Děkuji vám, paní předsedkyně. Měli jsme příležitost před několika týdny eh, vstoupit do diskusí s panem Meziérem, což bylo velice užitečné a já jsem z toho měl dojem, když jsem jel do Turína, že zde často máme veliké paradoxy u nás v EU, nicméně mezi nimi máme několik velice, velice užitečných nástrojů. Teď tedy má otázka na naše dva hosty. Tento velice užitečný nástroj, je podle mě nevyužíván dostatečně. Tím pádem z něj nemáme všechny výhody, které bychom z něj mít mohli. A tím pádem si myslím, že se nacházíme v naprosto důležité, v naprosto zásadní fázi pro Evropskou unii, pokud jde o naše vztahy s našimi sousedy a pokud jde o určité perspektivní členy toho našeho vybraného klubu, abych tak řekl. Máme zde tento nástroj, který by mohl splnit jednu z nejdůležitějších potřeb těchto nových členských zemí na vybavení jejich mladých lidí na budoucnost. A tento nástroj sedí v tomto nádherném italském městě, ale má problémy s infrastrukturou, které stále nikdo není schopen vyřešit. I přesto, že tato organizace je takto strategicky důležitá. Eh já nechci, aby, aby kolegové byli nediskrétní. Možná, že pan kolega, který, kterému končí funkční období, by, by mohl být jaksi otevřenější. Ale já se vás chci, pánové, zeptat, měli jste dojem vůbec někdy, že tento úžasný nástroj se opravdu používá velice, řekněme, umírněně, když to řeknu jemně, vzhledem k potenciálu, jaký má eh, pro tyto země. Druhá otázka. Tento proces eh, jednoznačně vyžaduje určité přechodové období pro tyto nové země, kdy se v nich budou hledat synergie, někdo zmínil ten kodaňský proces, toto bude samozřejmě daleko širší politická akce Je to něco, eh, na co bychom se měli soustředit poněkud více zde v EU, eh, protože my nejsme žádný separátní ostrov eh, v globalizovaném světě. Jsme naopak oblast, která je stále více propojována, ať už obchodními vztahy, komunikačními vztahy a jinými. A v podstatě dále do budoucna se naše jedinečnost nebo izolovanost ještě více omezí. A za předpokladu, že kolem nás bude ten oceán pomyslný chudoby, tak to pro nás vůbec nebude dobré. Když se podíváme co, na to, co se děje na druhé straně středozemního moře, tak zde vidíme jasné nebezpečí. Evropa se pišně považuje za soběstačnou. Ale když se podíváme na mezinárodní scénu, tak jsme pouze s jedním z velkých hráčů. A když se podíváme na to nařízení, které pochází z roku 2008, nutně vyvstává otázka, zda nám to stačí, nebo zda ho máme přepracovávat vzhledem k těm všem důležitých věcem, které se odehrávají eh, v, ve všech těch částech světa, kde ETF působí. Já na toto nejsem odborník, paní předsedkyně, ale eh, představoval bych si, to tak, že problém evaluace našich agentur bude stále důležitější. Myslím si, že agentury zatím eh, nepracují na základě takového koncenzu, jak by to být mělo. Lidé si myslí, že Evropa je zkrátka jenom trh a tím pádem nechápou, proč se Evropa zabývá věcmi, které v podstatě alespoň krátkodobě moc s trhem nesouvisejí. Eh, myslím, že to je dostateč, do, do značné míry krátkozrakost, která způsobuje, že lidé nemají ETF moc rádi. Ale děkuji pánové za ten dokument, který jste nám dali, já si ho velice pečlivě přečtu. Zeptám se ještě pana eh, Meziera, jestli by třeba nechtěl eh, určitým způsobem zvýšit efektivitu ETF. Dobrá, děkuji. Další žádosti o slovo? Zdá se, že tomu tak není. Um, <clears throat> ano, já bych pouze rád ne, zareagoval na to, co se zaznělo. Pochopitelně to jsou velice složité otázky. <clears throat> Nejprve je potřeba si uvědomit, v jakých podmínkách náš fond pracuje v podstatě se jedná o práci asi 18 odborníků, kteří pokrývají asi 30 zemí. Jinými slovy, e, zase tak moc velký manevrovací prostor nemají. Pochopitelně, že můžete říci, že bychom měli posílit jejich práci, ale mě, musíme být realističtí. My e, e, pracujeme s celou řadou nejrůznějších zemí a e, co se týče otázky, e, jak, jak předpokládám, že se bude vyvíjet budoucnost, e, tady máme pochopitelně stejný, stejnou situaci, která se týká celé Evropské unie. Jak můžeme připravit mladé lidi? To souvisí s tou strategií Evropa 2020. Eh, tady je třeba se zmínit o dalších politických úkolech, jaké partnerství se pokusíme vybudovat eh, například eh, se zeměmi na východ Evropské unie nebo na pobřeží Středozemního moře. Pochopitelně potřebujeme posílit určitou Ehm, možnost jaksi doplňování se eh, vzájemného, ale eh, těch otázek, které mají eh, dopad na celkovou zaměstnanost, je pochopitelně ještě celá řada. Ehm, byla provedena studie týkající se zaměstnanosti v těchto zemích do roku 2025 a je potřeba vytvořit 16 milionů, možná 60 milionů nových 60, 60 pracovních příležitostí. To je obrovský úkol. E, e, e, představte si všechny ty mladé lidi v Tunisku, v Alžírsku a v dalších zemích u Středozemního moře. A přitom 60 až 70 těchto pracovních příležitostí budou stejné, jako je známe dnes. Pochopitelně vždycky budeme potřebovat zedníky, budeme potřebovat učitelky, budeme potřebovat um, Eh, lidi, kteří pracují například v hotelech a podobně. Jinými slovy, eh, nemusíme nutně mluvit o tom, že dojde k absolutní eh, revoluci ve struktuře pracovního trhu, ale současně je jasné, že budeme potřebovat nové dovednosti, nové kvalifikace, Eh, ať už to bude v oblasti komunikací, eh, nové způsoby spolupráce, musíme vzít v úvahu, eh, jak se věci mění. Ale otázka je, jestli se tyto dovednosti opravdu zajistí, pokud budeme mít k dispozici studie, ať už budou kvalitní nebo nekvalitní. Vezměte například Tunisko. V Tunisku je celá řada mladých lidí, kteří mají mimořádně vysokou kvalifikaci Eh, jsou to eh, eh, lidé, kteří velice často mají doktorát ještě předtím, než vůbec se můžou pokusit dostat se na trh práce. Je třeba si uvědomit, že to není pouze jeden pracovní trh. Existují různé pracovní trhy. Je jasné, že je jiný pracovní trh například pro zdravotní sestry, pro lékaře na jedné straně nebo pro zedníky na straně druhé. Jiný slovy, v různých sektorech existují e, různé trhy. Kromě toho je potřeba přistupovat k těmto věcem také na z hlediska územního. Jinými slovy vytvoříme o vytváření e, určité e, pracovní aktivity, pracovních příležitostí a to musí být vždy vázáno na dané území například Tunisan, který má vysoké, vysokoškolské vzdělání, se může stát státním úředníkem. Eh, jakým způsobem potom takovýto člověk může přispívat dalšímu rozvoji své země. Eh, to nesouvisí pouze s vytvořením nějaké hospodářské eh, činnosti. Jinými slovy, je potřeba posílit právě tento územní aspekt, teritoriální aspekt. Je potřeba, abychom Eh, se podívali hlavně na situaci v těch zemích, kde je velké množství mladých lidí. Musíme také eh, no, znovu eh, zvážit, jak by měly vypadat ty vzdělávací systémy. Nemůžeme mít stejné <clears throat> vzdělávací systémy po dobu 20-30 let. <clears throat> Dále je potřeba se podívat na propojení mezi faktickým vzděláním a potom prací. <clears throat> Kromě toho ten cíl celoživotního vzdělávání Eh, to je eh, věc velice důležitá, ale neznamená to, že vám to eh, zajistí, respektive to vzdělání základní, které získáte v rámci toho oficiálního vzdělávání, nemusí být nutně dostatečné pro to, aby vám zajistil pracovní příležitosti až do konce života. Nejrůznější rozvojové agentury a hlavně také eh, hlavní dárci si uvědomují tyto věci. Je potřeba si uvědomit, že je často potřeba pracovat na základě eh, expertízy, kterou máme k dispozici, tak abychom zajistili, že ty finance, které do toho jdou, eh, skutečně přinesou ovoce. Eh, existují určitá pravidla, která pochopitelně upravují eh, tyto věci, ale na druhé straně je potřeba si uvědomit, že ta celková úroveň financování eh, je otázka. Jinými slovy, není to vždycky otázka toho financování ze strany naší nadace. Podívejte se například, jak to vypadá v zemích Magrebu tam nedošlo k nějakému eh, nárůstu pomoci ze strany Evropské unie pro tyto země. Děkuji. Já bych rád řekl, že v literatuře existuje celá řada kritických názorů na mezinárodní organizace, které poskytují pomoc rozvojovým a méně rozvinutým zemím tyto organizace se snaží nějakým způsobem jakoby transplantovat strategie a nástroje v oblasti vzdělávání, hlavně odborného vzdělávání. Teď bych chtěl říci, že Evropská unie vyvinula dva velice dobré nástroje, které nejsou příliš složité Jednak je to rámec evropských kvalifikací, který potom je přenacen pochopitelně na vnitrostátní rámce. A za druhé máme instituci sociálních partnerů. To je vůbec ten první ne, to jsou první nástroje, první strategie, které naš naše nadace se snaží aplikovat ve vztahu k těm příjemcům této pomoci. Zcela určitě to platí také o pomoci poskytované Severní Africe. Proto otázka o e, zlepšení e, kvalifikací možná platí v těchto zemích, jak řekl můj kolega, e, je potřeba Pochopitelně, že všechny eh, kvalifikace jsou důležité, ať už je to například kvalifikace zedníků nebo jiných, ale myslím si, že potřeba, abychom byli realističtí a abychom měli eh, výsledky, které odpovídají potřebám rozvoje lidského kapitálu v těchto zemích, tak, aby se to kromě toho ještě dělo efektivně. Další otázka, která je podle mého názoru naprosto zásadní, je e, schopnost naší nadace mít k dispozici e, respektive rozvíjet kapacity, lidské kapacity v těchto zemích, které by potom byly schopné formulovat eh, naši politiku, například v oblasti odborného školství. <clears throat> Přesto hovořili tady o potřebě reform. <clears throat> A kromě toho také by šlo o to, aby eh, pracovní příležitosti skutečně odpovídaly tomu, s čím eh, odcházejí absolventi škol. Ehm, Myslím si, že sociální partneři sehrávají velice velkou úlohu v této oblasti, to už jsem řekla, ale chtěl bych, aby eh, si tento výbor uvědomil právě to, jak to souvisí se situací v těch rozvojových a méně rozvinutých zemí. Na strategických zasedáních většinou dochází k tomu, že zástupci vlády podstatě jaksi e, dominují veškerou diskusi. Zaměstnavatele většinou nic moc e, neříkají a e, to se projeví potom i na výsledcích jejich práce. Jinými slovy, myslím si, že naprosto zásadní v této věci je <clears throat> svým způsobem připravit zaměstnavatele na to, aby byli schopni efektivně se zúčastnit takovýchto diskusí a aby byli schopni vyjádřit eh, to, co chtějí způsobem, který by byl účinný. Pak můžeme očekávat efektivní výsledky právě také ze spolupráce sociálních partnerů. Myslím si, že to je eh, eh, problém napojení vlastně na realitu eh, pracovního trhu. V reakci na ten druhý příspěvek bych řekl, eh, že eh, odpověď je částečně obsažena v mé části zprávy. Já skutečně věnuji obrovskou pozornost vyhodnocování práce naší nadace, nejen jako určitému nástroji, který nám eh, umožňuje přesně vysledovat, kdo je za to zodpovědný, ale myslím si, že v ta, to hodnocení má také diagnostickou, eh, diagnostický potenciál, který nám umožní potom eh, zjistit, co se nám nedaří, <clears throat> co se udělalo špatně a nemusíme čekat eh, neustále na nějaké hodnocení jednotlivých projektů. Jinými slovy, takto máme zajištěný kontinuální zpětnou vazbu, <clears throat> která nám umožňuje hned si uvědomit, že něco není tak, jak by mělo být. <clears throat> Já bych chtěla poděkovat za vaše příspěvky. Chtěla bych poděkovat jak panu Mezierovi, tak panu Palu Krasasovi. Děkuji vám mnohokrát za vaši zprávu, děkuji vám také za činnost, kterou vykonáváte v rámci své nadace. Já jsem si uvědomila, jak důležitá je vaše práce. Vychází to z iniciativy vašeho předsedy, vašeho prezidenta, ale nejen jeho. A pro nás to představuje mimořádně důležitý nástroj toho, který, který zajišťuje, že sociální otázky jsou eh, zohledňovány a to v rámci celé této diskuse, která probíhá ale mm, podíváte se na propojení mezi Evropskou komisí a jednotlivými těmito agenturami, potom si uvědomíte, že úloha Evropského parlamentu skutečně spočívá v možnosti pokusit se eh, zlepšit tuto situaci tak, a podívat se na eh, implementaci této práce v praxi. Když mám mluvit sama za sebe, tak eh, v druhé části mandátu bude potřeba plně začít využívat tuto možnost, kterou máme k dispozici. Zadali jsme několik velice důležitých studií které budou náležitě zakomponovány i do naší legislativní práce. A myslím, že by bylo velice užitečné moci si pozvat odborníky, kteří by o těchto studiích mohli fundovaně promluvit, to znamená o studiích prováděných agenturami. Je to, myslím, možnost poskytnutí další vizibility pro vaši práci. Děkujeme vám ještě jednou za vaše prezentace, za to, že jste přišli. Doufáme, že se brzy opět uvidíme. Každopádně, tím jsme na konci tohoto bodu na pořadu jednání. Já bych navrhla, že bychom si dali stručnou, drobnou, krátkou pauzu. Prosím, nechoďte nikdo pryč. Eh, odborníci pro Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci už jsou na cestě a hned jak přijdou, tak budeme pokračovat bodem číslo 9. Takže prosím, nikdo nás neopouštějte. No výborně, paní Harkin právě přichází. Tak, e, nicméně já si myslím, že je nutné, abychom počkali na zástupce ostatních frakcí. Pan Derden tu zatím není, paní Barden tu je, ale pan Cornelisen zatím ne. Já vím, že oni jsou na cestě, počkáme pár minut, než se usadí a pak budeme pokračovat. Děkuji. Bon, écoutez, euh, on va commencer, je crois. Euh... Dobrá, začneme. Paní Cornelison se k nám přidá, připojí později. Není třeba ne, ne, bezdůvodně prodlužovat naše čekání a já se omlouvám, paní Cornelison, a Paní Harkin, budeme tedy mít první výměnu názoru k vaší zprávě, která se týká Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na období 2014 až 2020. Dříve než vám dám slovo, chtěla bych sdělit kolegům a kolegyním, že k této zprávě budeme mít rozpravu s výborem pro zemědělství Pokusíme s, tady respektive měli, snažili jsme se dohodnout na rozdělení kompetencí, ale je to pravděpodobně složitější, než jak se zpočátku zdálo, takže momentálně nevíme, jak se pravomoci rozdělí mezi oba dva výbory, mezi nás a výbor pro zemědělství. Známe tedy text, který napsala komise, ale ještě nevíme, jak to přesně připravíme. Promiň, děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já bych um, chtěla tedy um, navázat na to, co zde bylo řečeno o našich eh, diskusích eh, s výborem pro zemědělské věci. Dovolte, abych tedy vám eh, poskytla několik aktuálních informací. Měli jsme celou řadu setkání se spravdem panem Alvesem. Pokusili jsme se dostanout určité dohody, zatím se nám to nepodařilo. Měli jsme také Eh, eh, schůzku koordinátoru. Eh, hovořili jsme o tom, že náš výbor nebude proto, aby zemědělský výbor měl nějakou zvláštní působnost. Předtím, mezi tím došlo také k setkání s dvěma komisaři, Čiološem a Eh, Andorem. Eh, eh, zamyslel jsem zatím, jestli by bylo možné dosáhnout nějakého kompromisu nebo dohody. Ani to se nepodařilo. Měli jsme celou řadu diskusí, bavili jsme se o různých věcech, ale jak říkám, bohužel zatím žádná dohoda nebyla dosažena. Po zasedáních koordinátorů to se mělo konat v úterý, zatím to bylo zrušeno, potom to bylo přesunuto na čtvrtek a opět to bylo zrušeno. Takže Eh, možná, že paní předsedkyně má nějaké jiné informace, ale já žádné jiné informace nemám. Eh, zdá se mi, že eh, celá tato otázka bude muset být řešena konferencí předsedů. Uvidíme, s čím přijdou stínové, stínoví zpravdově. Já bych byla velice ráda, kdybyste se k tomu vyjádřili. I vy zatím tedy ta situace je skutečně velice obtížná. Komise eh, nám dala velice těžký úkol v této eh, oblasti. Eh, já jsem na hranici také ve výboru pro zemědělství a mohu vám říci, že situace ve výboru zemědělství také to vnímá jako jakéhosi trojského koně. Eh, možná, že to eh, dává eh, možnost komisi najít v tom určitou výmluvu. Já se domnívám, že toto by mohlo mít velice negativní dopad na zemědělství. Agri i nadále by si chtělo zachovat svoji působnost, svoji kompetenci, ale uvědomují si, že toto skutečně je takový pohár plný jedu. Ehm, Eh, co se týče toho, že je návrh, že by 83% z tohoto fondu mělo i do zemědělství, to také způsobuje problémy. Ehm, eh, výbor pro regiony eh, říká, že je jim líto, že se tato věc týká také zemědělců a a výbor pro sociálně hospodářské záležitosti to vůbec nepodporuje. Ehm, to je tedy eh, takové shrnutí toho, eh, co se týče té otázky, kdo je za co zodpovědný. Myslím si, že zatím tedy se nám nedaří sehnout z místa a myslím si, že dokud toho nevyřešíme, tak to bude trvat i nadále. Velice mě eh, zajímá, co řeknou kolegové. Já bych byla velice ráda, kdyby se to rozšířilo také na lidi, kteří Um, působí, kteří, pro lidi, kteří jsou sami, samo, zamě, samo se zaměstnávají, jsou to OSVČ v podstatě. uh, a potom je potřeba také se jakým způsobem budeme přistupovat například k lidem, kteří pracují v leteckém průmyslu a tak dále. Jinými slovy, já eh, si nemyslím, že by, bylo, že by mělo být odpovědnosti tohoto fondu, aby reagoval na všechny tyto věci. Můj návrh by byl asi takový, že pokud dosáhneme nějaké dohody, eh, a pokud tedy se vyřeší ta otázka eh, E, zemědělců v případě, že přijdou o svou práci. Myslím si, že EFG by mohlo nějakým způsobem se pokusit řešit tuto situaci pro členy rodin e, těchto lidí, ale já si nemyslím, e, že by toto mělo být vnímáno jako hlavní nástroj pro řešení situace těchto lidí. I když, a vím také, že toto podporuje i výbor pro zemědělství. Já kromě toho také podporuji návrh komise týkající se těch kritérií neočekávaných krizí. Eh, to se liší od těch současně platných eh, kritérií, které nebyly dále rozšířeny eh, ze strany rady. Ale dovolte, abych nejprve vysvětlila, co má na mysli komise. Pokud například by došlo k dalšímu výbuchu sopky, pokud by zase byl ten popelový mrak, nebo kdyby došlo k prudkým povodním, kdy v důsledku toho například by eh, nemohla fungovat nějaká významná továrna v dané oblasti, tak tam si myslím také, že bychom mohli uvažovat o tom, jak využít tento fond na bázi solidarity. Kromě toho také podporuji také ty výjimečné okolnosti, jinými slovy, nemusí to být těch eh, Eh, to kritérium 500, ale myslím si, že na té regionální úrovni cokoliv bude mít vliv na zaměstnanost by mělo být zohledněno. Eh, a myslím že členské státy eh, využívají tyto věci, co nejčastěji je to možné. Další otázka je správné načasování. To se objevuje znovu a znovu. Ty mechanismy, které máme k dispozici, podstatě nám neumožňují eh, v této věci příliš eh, manévrovat. Eh, já bych velice ráda tlačila na členské státy v tom smyslu, aby implementovali všechny, všechna, všechno za to opatření, jakmile přijmou EFG. Myslím si, že si musí uvědomit, že se Evropská unie skutečně snaží pomáhat jejich lidem a myslím si, že členské státy v tomto ohledu mají určitou zodpovědnost. Eh, dále eh, někteří kolegové tady eh, navrhli a já vám to dávám opět k úvaze a sice že EFG by měl mít svůj vlastní rozpočet, což by znamenalo, že bychom měli možnost všechny tyto procesy zrychlit. To jsou, myslím, některé z těch hlavních otázek, které zatím se, eh, jsme diskutovali. Teď eh, bych předala slovo paní předsedkyni a ráda si vyslechnu názory kolegů. Eh, paní Bauerová první. Děkuji. Paní předsedkyně, já bych ráda na úvod položila otázku, otázku, která zatím nebyla zodpovězena. Je to otázka Eh, týkající se vašeho dopisu, který se zaslala radě. Eh, myslím si, že eh, ta odpověď byla skutečně překvapivá, protože rada řekla, že pokud si budeme vycházet z těch současných diskusí, které berou v úvahu současnou krizi, že toto by vlastně eh, ohrozilo budoucí diskuse o eh, budoucnosti tohoto globalizačního fondu. Já skutečně nejsem schopna eh, vysvětlit, co to znamená. Možná, že mm, tam budete vy schopna na to odpovědět, co to bude znamenat pro budoucnost celé této otázky. Druhá připomínka, já nevím, eh, jestli celá ta otázka týkající se zemědělství, eh, to znamená, jestli by to se mělo být zařazeno, nevím, jestli to je stále ještě otevřená otázka nebo jestli je eh, nesmyslné o tom dále diskutovat. Já si myslím, že toto rozhodnutí není správné. To znamená, eh, tímto globalizačním fondem eh, zajišťovat i tu, ty otázky související s globalizací, protože v oblasti zemědělské politiky máme obrovské množství různých nástrojů a já si myslím, že právě tyto nástroje by měly být využity tam, kde pro co jsou určeny a neměly by být míchány eh, s touto otázkou globalizace. Třetí věc eh, je otázka eh, správně načasovaného poskytnutí pomoci, podle mého názoru ten obvyklý postoj, eh, přístup, který vychází z toho, že vždy se jedná o dvouleté období. To si myslím, že je příliš dlouhé období na to, aby mohlo reagovat eh, na krizi, ať už je to v kontextu globalizace nebo v kontextu té nastalé krize. Proto se mi zdá, že bychom <clears throat> se měli pokusit eh, najít odpovědi na tuto otázku naprosto souhlasím s paní zpravodajkou, že eh, hlavní otázkou v současné době je, jakým způsobem tedy přistupovat k zemědělství v rámci diskusy o tomto fondu. Pan Darden a pan, pa, pak pan Tomasman. Děkuji vám mnohokrát, eh, paní Dovolte mi pár poznámek, paní předsedkyně. Já už jsem to eh, paní zpravodajce říkal eh, dříve, teď bych to rád řekl i zde na výboru jednak. Myslím si, že je škoda, že nelze toto téma lépe vyjasnit a rozdělit si ho mezi našimi výbory. My jsme se o to pokoušeli, ale jak si nějakému vyjasnění jsme se nepřiblížili. Samozřejmě to nám nezabrání v tom zabývat se tím tématem jako takovým, ale je velice důležité zabývat se tímto tématem komplexně, protože to nelze brát za předem dané. Podívejme se na ten zemědělský aspekt. Mám-li hovořit jménem své frakce, myslím si, že není přijatelné mít dvourychlostní fond, který bude mít dvojí působení a který tím pádem v podstatě eh, omezí celkovou částku, která bude k dispozici pro pracovníky, protože ty obálky, které by měly určitý teoretický strop, ehm, Konkrétně tady ta částka pro ty farmáře byla velice vysoká, pokud jde o celkový rozpočet tohoto fondu, což je věc, která u mě vyvolává určité otázky. Já si myslím, že konkrétní zemědělský nástroj by byl jednodušší a snáze pochopitelný. Teď pokud jde o ty rozpočtové e, řádky a alokace v nich, e, tady v podstatě opakuji věci, které už jsem uváděl, ať už zde nebo ve výboru pro rozpočty. Já si myslím, že by bylo lepší věci nejprve vyjasnit a tím pádem i urychlit implementaci a umožnit rychlejší reakce na požadavky. Tím bychom vyřešili jeden nedostatek těchto fondů, což je předmětem časté kritiky. Tu kritiku my často slýcháme, občas e, se v kritice zachází až moc daleko, ale je jasné, že reakční doba je jednoznačně nedostatkem tohoto opatření. Dalším nedostatkem je je nízká míra adsorpce. Měli bychom se pokusit o to, abychom zajistili, aby reforma fondu tyto, dvě, tyto dva nedostatky řešila. Vyřešením obou z nich můžeme ten fond učinit efektivnějším. Když slýcháme odborníky nebo zástupce jednotlivých členských států, občas nás překvapí jejich závěry, ale jejich vysvětlování toho, jak se fondy využívají v jejich zemích, vždy v podstatě mě utvrdí v tom, že tento fond je velice důležitý a že může být velice užitečný pro eh, pracovníky zasažené restrukturalizacemi, zejména v důsledku krize. Pokud bychom měli opustit to kritérium krize a už bychom ho neměli využívat, ukázalo by to, podle mě, jaký laxní, řekněme, přístup členské státy e, k vytvoření jakéhosi trvalého fondu v této podobě e, zaujímají. Já bych mohl použít silnější výraz než laxní, ale e, zatím se toho zdržím. To jsou všechno argumenty, které můžeme použít pro to, abychom tento fond podpořili nadále. Tomas Mann. Ähm, Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem chtěl dodat odvahy paní zpravodajce. My jsme na schůzkách koordinátorů velice často zjistili, že máme stejný postup, jak byl právě zde vyjádřen. Není možné, aby výbor pro zemědělství využil tuto možnost a snažil se zapojit do práce a participovat tedy na tomto malém fondu. Já e, sám chci říct, že Eh, zemědělci říkají, že je možné tuto věc vyřešit a že je možné mít další dotační úkol v rámci výstavby nového financování. To možné je. A já chci říci, že EFG, který založil pan Barroso, nejprve vyvolal extrémní odpor v členských zemích. Někteří z nás jsme tehdy říkali, ano, Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci, to je hezké poselství, ale k čemu to povede? A nejsou to peníze, které budou odtékat z našeho společného Evropského sociálního fondu? Je to nějaká bublina, je to pouze show? No a realita ukázala, že mnohé se opravdu změnilo. My jsme chtěli jasně ukázat pracovníkům, kteří pracovali v podnicích, které měly velké strukturální problémy, že nejsou sami, že na ně nezapomínáme, že chceme v dobách globalizace vyslat jasný konkrétní seznam, signál a během poslední let fungovala celá řada věcí. Chtěl bych připomenout paní Maderu, která ve Štrasburku, Materu, která ve Štrasburku sedí od dvě křesla vedle mě. A ona říkala v rámci jednoho jednominutového vyjadřování, o které přesně země se jedná. To bylo důležité sdělení. Tvrdě jsme bojovali o to, aby se tady neřeklo, že zde máme jakýsi rok hojnosti a budeme peníze rozdělovat. Ne, že přesně budeme dbát o to, aby se kritéria dodržovala. A protože lidé, kteří jsou postiženi těmito problémy, potřebují jasné znamení, že na ně myslíme. A já mám takovou otázku. Jak to vypadá s členskými zeměmi? Jsou všechny členské země proto prosadit EFK. Existují nějaké pochyby, námitky, v jakém smyslu, jakým směrem a jaké možnosti existují? Ne každý e, nutně musí myslet tak, jak to formuluje rada. Bylo by jistě zajímavé podívat se na to, které členské státy mají pochyby a hlavně podívat se na to, proč. Protože možná by bylo možné v této věci něco udělat. Jedna věc je jasná, musíme lidem pomáhat více než pouze pouhými slovy. Je třeba, aby lidé měli pocit, že jsme na ně nezapomněli, že mají budoucnost. A to je důležité znamení. A pokud se nám podaří vyslat toto poselství, tak nemůžeme být zcela proti. Je třeba pouze dopracovat kritéria. Děkuji. A dříve, než předám své místo za předdětnickým stolem paní Schroeder. Chtěla bych sama k této diskuzi něco podotknout. Myslím si, že zpráva paní Harkin patří k balíčku finanční perspektivy a je to pro nás velmi důležitá zpráva. Jde tam o velké množství různých aspektů a je to také pákou. Tak to může náš výbor vyslat poselství a ukázat, jak může Evropská unie zareagovat na sociální dopady globalizace. Ať jsou to již krize, či je, za tomu budeme říkat krizová kritéria, či globalizační kritéria. Vždy jde o tom, že nejvíce nakonec zaplatí ty nejslabší. Důvodem naší diskuze, našeho konfliktu s výborem pro zemědělství je něco, co nás jistě neodratí od toho, abychom se věnovali i ostatním aspektům. A samozřejmě se to týká i toho, jakým způsobem, eh, jaká, nebo jaké dohody o volném obchodu podepisujeme s našimi partnerskými zeměmi. Aniž bychom přesně problavili sociální dopady těchto dohod a také dopady těchto dohod na životní prostředí. Jistě je možné, dobře víme, že i v současné době se vyjednávají další podobné dohody a proto je o to důležitější, abychom pomocí této zprávy zajistili, aby jsme v budoucnosti neakceptovali podepisování takovýchto dohod o volném obchodu, aniž bychom zohlednili článek 9 smlouvy, a já to tady stále opakuji, musíme zohledňovat perspektivu sociální a perspektivu zaměstnanosti. O to jde. Pokud bychom eh, toto zohledňovali, tak bychom nikdy nevyjednali dohodu s Mercosurem v té podobě, v jaké se dojednává. Toto je nepřijatelné. Když se podíváme na míru chudoby a nezaměstnanosti v členských státech, a dobře víme, jak to vypadá. A členská komise na to odpoví ano. Některé členské státy nechtějí ztratit tvář. V oblasti finančních prostředků pro zemědělství v evropském rozpočtu. Dobře víme, že rozpočet se omezuje a oni chtějí tyto finanční prostředky ukrást z pokladny pro eh, fond EFG nebo také pro Evropský sociální fond. To je to jsou snahy, které nesmíme dopustit. Měli jsme velice dobré kontakty s předsedou výboru pro lemědě, zemědělství a velice mě mrzí, že jsme se nedokázali dohodnout s koordinátory. Na, je třeba, aby to nyní bylo vyřešeno na velké konferenci předsedů, což je škoda, protože by bylo, bylo lepší, kdybychom se dokázali dohodnout my sami, mezi kolegy. A poslední věc. Ve zprávě paní Harkin musíme zohlednit také kritiku. Něco z toho zde již padlo a je to pravda. Často to není únosné. Ty diskuse na radě, to, že se nám nepodařilo zajistit prodloužení krizového mechanismu. Ano, některé země tento mechanismus využili, ale vidíme, že Situace v sociální oblasti, která souvisí s krizí či globalizací, každý den dopadá na tisíce pracovníků v členských zemích. A proto si musíme položit celou řadu otázek. Potřebujeme tento fond, ale potřebujeme fond, který bude fungovat a momentálně příliš dobře nefunguje. Myslím si, že se musíme opět vydat do boje a postarat se o to, abychom dostali samostatnou rozpočtovou poločku. Jde o to, aby tam byla opravdu samostatná rozpočtová linka. Ještě k otázce, o které jste hovořila paní, vy, paní zpravodajko, týkalo se to těch samostatně výdělečně činných osob, to je dobrý návrh, ale je třeba, abychom to, eh, abych tam, tam měli odpovídající Prahy. Pokud v nějakém regionu, který je postižený krizí, dříve, než najdeme 500 osob, které jsou samostatně výdělečné činné v rámci jedného odvětví činnosti, to je poněkud obtížné a proto je třeba přizpůsobit práh. A ještě Několik dalších úvah z mé strany. Nehledě na osoby os, Č se zdá, že zde existuje další zajímavá možnost, a totiž, že u příjemců s, s e EFG bychom mohli zhodnit i osoby, které koupí podnik a založí družstvo. Pokud bychom toto zohlednili v legislativě, tak by to otevřelo nové možnosti pracovníkům. Jistě je třeba zlepšit financování, protože pokud by pracovníci měli koupit svůj vlastní podnik, tak samozřejmě potřebují eh, peníze i hned, ne až za dva roky, to by nedávalo smysl, ale to by mohl být opravdu dobrý přístup. A poslední poznámka, já jsem to zde již několikrát říkala a mám v tomto i podporu, je třeba zanalizovat, za jakých podmínek se tato politika kříží s politikou konkurenceschopnosti. jakým způsobem si tyto dvě politiky konkurují, že odporují. Jakým způsobem to může nahrávat snaha podniků přesouvat svou výrobu. To je totiž trend, který rozhodně podporovat nechceme. Toto jsou tedy mé obavy k tomuto zákonu. Velice mě mrzí, že zde nemohu se trvat déle, že vás musím opustit. Předám tedy svou předsednickou funkci paní Šreter a nyní má slovo pan Biny. Um, Děkuji. Když dovolíte, já bych rád uvedl ještě jeden důvod, proč si myslím, že tento fond není vhodný pro zemědělství. Eh, myslím, že to v podstatě zároveň vysvětluje, proč si možná eh, zemědělský výbor myslí, že se jedná o ten pomyslný jedový pohár pro ně. Já teď mluvím sám za sebe, protože chápu, jakým způsobem fungují zemědělské podniky a jakým, jakým způsobem můžou přestat fungovat. Ony nepřestanou fungovat přes noc na základě nějaké dohody o volném obchodu. Eh, jde spíše o takovou dlouhodobou válku, protože zemědělci mají hodně aktiv a v podstatě jde o jejich výroční výsledovky. Eh, v podstatě nikdo neví, eh, kolik a jak daná farma čeho co vydělá. Takže to trvá často i desítky let, než farma může vyloženě zkrachovat. Takže v podstatě to zároveň znamená, že by zemědělci nikdy nemohli eh, představit čísla, která by říkala jasně, že, jsou kvali- že, že se kvalifikují pro příjem prostředků eh, z tohoto, z tohoto fondu. Protože nikde nejsou čísla, která by jasně říkala vy ano a vy už ne. Rovněž je potřeba zaměřit se na rozprostření zemědělských sil v krajině. Není to tak, že by na jednom místě všichni přišli o práci a jinde už ne. I proto si myslím, je důležité, že je téměř nemožné stanovit, že se e, přišlo o pracovní místa kvůli globalizaci, kvůli dohodám o obchodu a tak dále protože ta pracovní místa budou tak rozprostřena, že opět bude vypracování jakékoliv praktického programu velice obtížné. Takže pokud jde o zemědělství, měli bychom se soustředit na využívání programu pro rozboj venkova a jeho využívání efektivněji a neměli bychom do toho motat ještě tento fond. Děkuji. Vielen Dank. Die nächste ist Frau. Děkuji. Další řečnici je paní Cornelison, prosím. Eh, děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já eh, nebudu hovořit o zemědělcích, eh, hovořili jsme o tom už hodně a myslím si, že v rámci tohoto výboru je naprosto jasné a možná, že i v celém parlamentu je jasné, že je většina proti tomu, aby do tohoto fondu byli zařazováni zemědělci. <clears throat> myslím si, že by to Eh, navíc znamenalo ještě větší odpor eh, eh, v radě a myslím si, že ten odpor už je teď dostatečně velký, čili i to mi dělá trošičku obavy. Myslím si, že kdybychom skutečně zařadili zem, zemědělce, tak to by mělo ještě menší šanci na to, že se to nějakým způsobem provede. Co se týče nového a zlepšeného EFG, my zelení jsme proto, aby to eh, bylo napojeno na Evropský sociální fond. Myslím si, že by bylo dobré, kdyby také to propojení SF bylo efektivnější. Ehm, eh, kromě toho také podporuji tu myšlenku vlastní rozpočtové linky. My zelení se domníváme, že v rámci MFF by neměl existovat další fond, ale pokud existují další fondy, které nejsou dostatečně využívány, tak bychom měli řešit, proč není příslušným způsobem využíván a ty peníze potom převést na lepší účely. Myslím si, eh, že pokud by neexistovala takováto rozpočtová eh, diverza, bych tak řekla, tak potom bychom eh, mohli se věnovat skutečně konkrétním případům Eh, mohli bychom se pokusit také některé věci zvýrazňovat, ale myslím si, že by bylo mnohem lepší pro, zamě, pro pracovníky, jakým způsobem, kdyby toto vydělala eh, komise lépe. Moje poslední eh, připomínka. Já si dělám starosti, co se týče stanovisek členských států. Myslím si, že kdybychom mohli mít EFG skutečně efektivní, Eh, tak pak si myslím, eh, že eh, v rámci všech těch diskusí o MF bychom mohli do těchto diskusí zahrnout i EFG a myslím si, že možná, že brzy dojde k tomu, že některé vlády budou muset v českých státech odstoupit a pak se věci budou vyvíjet jinak. Děkuji. Pan Živer. Děkuji, paní předsedkyně. My jsme byli z těch, kdy, když, době, když se rozhovorilo o FEG, tak jsme vždy byli toho názoru, že by bylo bývalo lepší a bylo by jistě bývalo bylo by to lepší dlouhodobější řešení, kdybychom se dokázali vyhnout eh, tomuto typu těch umír, zmírňujících prostředků, jako je právě tento fond. Protože my jsme přesvědčeni o tom, že potřebuje jiný typ opatření, například, že potřebujeme, aby členské státy měly lepší kontrolu politiky na náročních společností, či že je důležité, aby lépe chránili v oblasti pracovního práva své pracovníky. Ovšem, fond EFG a nacházíme se v období závažné krize, a z tohoto pohledu si myslíme, že tento fond by měl být le- by měl být přístupnější, tedy mělo by být le- lepší, ženy, které jsou více oslabené krizí, by měly být lepší přístup do toho fondu a jsou to ty takzvané ženy, které přijímají finanční pomoc. Například míra spolufinancování by měla mm, být eh, pro členské státy snížena, protože pro některé členské státy míra spolufinancování je překážkou, které nejsou schopny překonat a jsou to členské státy, které mají čím dál tím vyšší nezaměstnanost a proto my tedy neustále navrhujeme, aby míle spolufinancování ze stran členských států byla snížena eh, s ohledem na současnou míru spolufinancování. Co se týče otázky inkluze, tedy začlenění zemědělců do tohoto fondu, my jsme toho názoru, že, a bylo to zde již řečeno, by se nemělo, že tedy ne, by se neměly podepisovat dohody o volném obchodu, které mají katastrofální důsledky pro některé zemědělce a nyní se tady snažíme opravdu opět shat jakýmsi paliativním řešením, místo toho, abychom eh, tedy se vyhnuli problému, tak problém nastolíme a pak se to snažíme nějakým způsobem zmírnit. A další věc. My jsme toho názoru, že by tam zemědělci zapojení být do toho neměli, do tohoto fondu a hlavně proto, protože existují další různé formy podpory v stávajících nástrojech, eh, které jsou pro zemědělce určeny. Děkuji. Děkuji. Poslední řečnicí na mém seznamu je paní Blinkevičuce. Ačiū pirmininkė. Na, iš tiesų daugiausiai... Děkuji. Hovoříme eh, hlavně o tom, jestli zemědělci by měli spadat pod EFG nebo ne. Já si myslím, že eh, zodpovědnost by měla mít Evropská komise. Proč si eh, Evropská komise zvolila tu nejsnažší Eh, cestu a proč eh, chce zařadit do EFG právě zemědělce. I když věděli, jaká bude reakce jak ze strany členských států, tak ze strany Evropského parlamentu. Nicméně eh, Evropská komise se rozhodla pro tuto nejsnažší cestu, jako by chtěla uklidnit zemědělce eh, tím, že jim řekne, podívejte se, my vám dáme možnost využívat EFG, dostanete 85% eh, všech eh, finančních prostředků. Ale myslím si, že v současné době jsme svědky situace, kdy zemědělci se dostávají do určité pasti, protože EFG až dosud tedy tomu tak bylo, měla jinou funkci. Já si dovedu představit, že e, zemědělci mají e, právo na to, aby měli určitou podporu ze strany EFG, ale za stejných podmínek jako jaké, jakýkoliv jiný sektor. Jinými slovy, neměli by mít žádné speciální podmínky Eh, co se týče reakce členských států, já jsem eh, vyslechla ty eh, reakce zde. Eh, v Evropském parlamentu a mnoho lidí vznáší velice zásadní otázku a sice jestli vůbec potřebujeme EFG a proto si myslím, že Evropský parlament musí spolupracovat se členskými státy. Pochopitelně, že v členských státech existují různé názory. Možná, že bychom měli rozšířit Evropský sociální fond. Možná, že by stačilo, kdybychom měli jeden fond, který by zajišťoval tento typ podpory pro naše občany. Souhlasím s panem Manem, který řekl, že máme pouze omezené množství peněz. To je pravda, že tento toto množství peněz je omezené, ale nicméně do tohoto společného pitlíku vlastně eh, přispívají všechny členské státy a EFG vždy bylo vnímáno jako výraz solidarity Evropské unie a možná, že eh, některé členské státy eh, třeba nikdy nebudou potřebovat podporu ze strany EFG. Na druhé straně existují členské státy, které to potřebují, například Litva využívá pravidelně podpory z EFG a proto já bych byla ráda, kdyby tento fond existoval i v budoucnosti. Děkuji. Tímto jsme ukončili seznam řečníků a já dávám slovo panu Lebrunovi za Evropskou komisi. Merci, madame la, la présidente. Euh, je vais Děkuji, paní předsedkyně. Pokusím se zodpovědět otázky, které mi byly položeny. Nejdříve bych chtěl ale poděkovat paní zpravodajce za její práci. Její přístup v tom smyslu, že zemědělství je třeba věnovat se odděleně a že nejenom zemědělství, ale i další sektory se tady nachází v krizi, je dobrý a myslím si, že Kolegové z výboru INTA eh, se vydávají podobným směrem. Co se týče té skutečnosti, že je možné zareagovat za dva roky. Zde bych chtěl říct, že FG má za úkol zasáhnout a pomoci pracovníkům, kteří mají největší problém s nalezení nového pracovního místa. A někdy je důležité pomoci v jejich vzdělávání a dalším vzdělávání. Někdy to prostě může vést k tomu, že ta pomoc trvá dva roky. Co se týče té vlastní rozpočtové linky, tady bych chtěl připomenout, že nám se vytýká, že se využívá pouze jisté procento z celého fondu ale momentálně žádné prostředky nejsou a proto zasahujeme pouze v tom případě, kdy členské státy ohlásí, že mají potřebu pomoci. Čím méně takovýchto hlášek by bylo, tím by to bylo lepší. Nejlepší by vlastně bylo, kdyby vůbec nebyla potřeba tento fond využívat, protože by to znamenalo, že sami členské státy mají dostatek prostředků pro to, aby mohli svým pracovníkům pomoci nalézt nové pracovní místo. Pokud bychom měli rozpočtovou položku, tak by zde existovalo nebezpečí, že by nám bylo vytýkáno, vy tady máte rozpočtovou položku, prostředky a vy ty prostředky vůbec nevyužíváte. Proto je třeba toto vidět v kontextu. Je třeba vidět tento fond jako nástroj, který platí pouze pro situace nouze. A my doufáme, že takovýchto situací bude čím dál tím méně, respektive co nejméně. A proto není nutné mít vlastní rozpočtovou položku. A nyní osoby samostatně výdělečně činné. E, rozšířili jsme tedy kategorii možných příjemců, zejména na OSVČ a um, vlastníky malých podniků. Toto nám umožňuje Eh, dosáhnout toho počtu 500 osob, které byly propuštěny. Dále otázka přebírání podniků. To se již plánuje. Pokud tedy pracovníci jsou propuštěni, pak je možné jim pomoci eh, pomocí investiční podpory. Takto je to navrženo textu. Bylo by to uh, třeba asi ještě upřesnit, o jaké typy investicí se jedná. Když například dochází k tomu, že někdo že by pracovníci koupili podnik, zda by to byl tedy vhodný přístup. Já si osobně myslím, že je rozhodně možné to zohlednit. Nyní k otázce zemědělství. Zde musím připomenout, že EFK je dodatečným nástrojem. Dodatečným nástrojem k nástrojům národním a k dalším evropským nástrojům, jako je například Evropský sociální fond či nástroje společné zemědělské politiky. Nástroje SZP mohou rovněž pomoci vylepšit konkurenceschopnost v některých sektorech. My jsme pouze jakousi poslední instancí a v případě zemědělství můžeme pomoci zemědělcům přizpůsobit svou produkci tedy změnit svou produkci, ale navzory tomu zůstat zemědělci. A nyní se právě dostávám k rozdílu tedy ve způsobilosti, pro přijímání podpory. Rozhoduje o tom komise. Komise stanuje kritéria způsobilosti, referenční období a proto není nutné čekat 10 let na to, než bude mít zemědělec obrovské problémy s bankou. Je možné zakročit již dříve. A další elementy, které by umožnily provádět restrukturalizace. Vy jste hovořili o otázkách, které souvisí s nadnárodními společnostmi. Chtěl bych připomenout, že momentálně nám zbývá ještě několik dnů, než bude lhůta pro, pro reakci na zelenou knihu, která se týká restrukturalizace. A máme již celou řadu jistých náznaků a poselství, které bude komise proskoumávat a my čekáme na reakci veškerých zúčastněných stran, tedy Evropského parlamentu, sociálních partnerů a tak dále. Jde o to, jak přistupovat k restrukturalizacím je důležité, aby podniky byly pohnány k odpovědnosti a rovněž je třeba analyzovat otázku, jakou pomoc je možné poskytnout na národní úrovni. To by byl tedy takový další element v debatě. A na závěr chci říct, že některé členské státy minulý týden zcela jasně řekly, že si nepřejí, aby fond EFG fungoval dále. Eh, opírají se v tomto o zásadu subsidiarity a říkají, že to jsou problémy, které je možné přiměřeně řešit na národní úrovni. Tedy dospívají k závěru, že EFG není nutný. Komise je srozuměna s analýzou členských států, kteří si nepřejí tento fond, ale nedospěla ke stejnému názoru. Komise je toho názoru, že je samozřejmě nutné nejprve zakročit na národní úrovni, ale v případech velké restrukturalizace, v případech, kdy je třeba projevit evropskou solidaritu, například v rámci globalizace, která může být užitečná pro mnohé, ale pro jiné má negativní dopady. V takových případech je nutné, aby byla poskytnuta dodatečná pomoc v případě, že si to členské státy budou přát. Jde opravdu o to, že subsidiaritu chceme respektovat ale na žádost členských států je možné doplnit jejich opatření dopatřením evropským. Děkuji vám, děkuji předsedkyně a na závěr schne naši diskuzi paní Harkin, paní zpravodajka. Prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji paní předsedkyně a děkuji také všem kolegům za ty velice zajímavé příspěvky a také za některé ty nápady, které nám velice pomohou. Také bych chtěla poděkovat za reakci komise. Dovolte, abych reagovala na to, co řekla paní Bauerová, také někteří další. Ehm, to komise nám sdělila, že celá řada členských států vlastně blokuje eh, eh, tuto věc a myslím si, že je velice, pra, velice pravděpodobné, že e, stejné členské státy asi nebudou po roce 2014 tento fond podporovat. A to je poslední věc, kterou bych chtěla tady vznést. Já si myslím, že bychom se měli zamyslet nad tím, jakým způsobem je můžeme přesvědčit, e, že tento fond je e, v pořádku. Vím, že Dánska, dánské předsednictví ve Štrasburku během té diskuse řekli se jasně, že se nechtějí vracet k této věci, že to je vyřešené a tak dále. Eh, paní Bauerová, já eh, souhlasím eh, s tím, že zemědělská politika má své vlastní politiky, své vlastní nástroje, to je věc, která zazněla mnohokrát, a ehm, že by také měly být využívány. Myslím si, že nemusíme se soustředit na otázku na časování. Jediný problém je ten, že pokud budeme mít ten mechanismus i nadále, <clears throat> tak potom bude docházet k těm prodlevám ehm, pokud bychom to eh, napojili na Evropský sociální fond, nebo kdybychom měli vlastní eh, rozpočtovou linku, tak to pochopitelně přinese určité problémy, jako to možná komise. Určitě by to urychlilo ten proces, ale eh, v tom případě by vznikly určité další otázky. Ale myslím si, že jedna věc, na kterou se můžeme podívat, je za prvé požádat členské státy, aby urychlili Eh, realizaci těchto věcí. Kromě toho si myslím, že komise v okamžiku, kdy vyhodnotí eh, žádost o takovouto podporu a pokud komise už nepotřebuje další informace, tak pak si myslím, že by měla existovat eh, možnost jakéhosi proplacení předem, aspoň určité částky, která by znamenala, že daný stát může okamžitě zahájit realizaci těch kroků, které jsou potřebné. Jakým způsobem bychom mohli definovat ten přesný bod, kdyby k tomu mělo dojít, to je je věc, na kterou je potřeba se ještě um, dále zaměřit. Eh, eh, pan, pan Darden hovořil o otázce kompetencí, ehm, <clears throat> pravomocí. Myslím si, že zatím tato věc nebyla vyřešena. Eh, Agri na jedné straně o to nemají zájem a na druhé straně, a tím se vracím stále k tomu bodu, a, a sice že komise neřekla přesně, na co by měly být použity ty peníze, těch 2,5 až 3 miliardy euro, ale <clears throat> vlastně tam to začíná a končí. Já jsem uh, hovořila o té konkrétní rozpočtové lince a také o té nízké míře absorpce. Uh, myslím si, že částečně uh, je na vině to, že některé členské státy se teprve na tuto věc začínají zvykat. Myslím si, že těch žádostí bude stále víc, i když komise řekla, že pochopitelně ideální situace by byla, kdybychom žádné žádosti neměli, ale eh, nedovedu si představit, že za současné situace by něco takového mohlo nastat. Myslím si, že E, ne všechny členské státy se e, podrobně těmito věcmi zabývaly, co se týče e, článku 42. Tady si myslím, že vlastně si neuvědomili malé státy, že by mohli <clears throat> požádat i při nesplnění těch podmínek, které tam jsou určeny. Pane Man, pochopitelně nemůžeme se orientovat pouze na, nebo na zemědělství, ale jak říkám, <clears throat> ta částka 2,5 až 3 miliardy tady je zmíněna Ehm, my jsme slyšeli, ehm, eh, které eh, státy jsou proti tomu, i když je pravda, že eh, některé státy využili tu výjimku, tu krizovou výjimku, ale přesto proti ní nakonec hlasovali. Myslím si, že některé ty členské, členské státy skutečně mají problém s, to, s tím, že se jedná tedy o princip subsidiarity. Paní Beres hovořila um, o jiných věcech, všichni souhlasíme s tím, co říkala. Vím, že eh, komise také řekla, že bychom mohli uvažovat i o tom, že by ty věci byly řešeny na bázi družstev. Eh, paní Beres také hovořila o problémech hospodářské soutěže a jeho zajištění. Asi nejsem jistá, jestli skutečně ty problémy existují, ale každopádně bychom se na to měli také podívat. Také hovořila o té otázce relokace a tak dále. Eh, pan Beně, já jsem si vyslechla váš argument eh, a myslím si, že vzhledem k tomu, eh, že komise o tom bude jednat v rámci těch aktů s přenesenou působností, tak se to řešit bude. Také tady zasnělo, že pokud by se týkalo zemědělců, že by to situaci ještě zhoršilo. Paní Zubr, s vámi souhlasím v té otázce spolufinancování. I když si myslím, že eh, kdyby SF mělo svou vlastní rozpočtovou linku, tak tam by se to také tímto vyřešilo. Um, myslím, že by bylo Eh, špatné, kdybychom tady pouze použili jakýsi fíkový list, který skryje všechny ty problémy a to by se stát mě, neměl, z toho by radost neměl nikdo tady. Otázka tady zazněla také, jestli vůbec potřebujeme tento fond. Myslím si, že je na našem výboru, abychom se postarali o to, aby v rámci těch návrhů a pozměňovacích návrhů eh, jsme zajistili, že skutečně odpověď bude kladná. Co se týče té, toho, té možnosti přesvědčit některé členské státy, že potřebuje tento fond. Myslím si, že by to mělo eh, vycházet <coughs> z těch některých akcí. A myslím si, že vzhledem k tomu, jakým způsobem funguje EGF například u nás v zemi, eh, je eh, toto velice příznačné, protože podobně bude fungovat i v jiných členských státech, které mají pocit, že mnoho těch intervencí by se stejně odehrálo na úrovni národních vlád a chtějí, aby EGF představoval určitou přidanou hodnotu. A možná, že kdybychom toto mohli jaksi zviditelnit, aby ta přidaná hodnota byla viditelná, a možná, kdybychom to mohli zharmonizovat s něčím, ať už to budou cíle EU 2020 nebo národní cíle v rámci jiných politik nebo nástrojů EU. Možná právě toto by byl způsob, jak přesvědčit členské státy o tom, že EGF má přidanou hodnotu a jako nástroj politiky má pokračovat i dále do budoucnosti. Děkuji vám za slovo. Děkuji. Děkujeme paní zpravodajce. Eh, na vás je teď řešení tohoto problému, protože pouze pokud vy najdete nějaké řešení, budeme my ostatní vědět, jak to bude dál a jak bude vypadat příslušný harmonogram. Já k tomu už vlastně nemám vůbec nic co dodat. V příštích dnech se věci rozhodnou a sekretariát nás pak bude informovat. Tím mohu dnešní zasedání ukončit. Děkuji všem za účast. Setkáme se znovu zítra v 9 hodin dopoledne. Hezký večer.